A to je otázka k ústními zodpovězení na komisi, pokud jde o používání směrnice o kvalitě paliv, a ropných písků. A pan předseda se přerušuje. Vamos a ver cuál es, qué punto toca. Eh, no, no Předseda se omlouvám. Oprava. A dalším bodem na pořadu jednání je zpráva pana Švába o právech spotřebitelů. Nejdříve dostane slovo pan Šváb, zpravodaj. Děkuji, pane eh, předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, paní komisařko. A chtěl bych nejprve, a to není pouhá zdvořilost v tomto případě, ale je to nutnost. Chtěl bych poděkovat všem kolegům za kompromisní řešení, o kterém budeme dnes hovořit. Paní kolegyně Volis z právního výboru, paní kolegy Gepard, eh, pana, eh, panu kolegovi Rošforovi a dalším eh, kolegům, kteří se účastnili vypracování tohoto kompromisního řešení. Nebyl to jednoduchý proces, trval více než dva roky, byly stovky pozměňovacích návrhů a proto vám všem patří za ně dík. I přes odborné rozdíly v jednotlivých otázkách, které našly své vyústění v kompromisu, našel dnes parlament i skrze všechny frakce kompromisní řešení a to ku prospěchu spotřebitelů. Měř po 20 letech od jednotného aktu zjišťujeme, že existuje celá řada směrnic, které nepřispěly k podstatnému zjednodušení. Členské státy někdy využívaly, někdy právem, někdy neprávem ten prostor, který jim byl dál k dispozici. Pomocí této směrnice budeme mít jednotnou úpravu, ale na straně druhé budou některé budou mít členské státy v některých oblastech také zákonodárnou eh, pravomoc. My eh, jsme návrh komise podpořili, a to právem, a na celé řadě míst jsme ho značně vylepšili. Postarali jsme se o to, že ochrana spotřebitelů skutečně zaujímá správné stanovisko v této směrnici. Eh, máme 14-denní 14 denní lhůtu eh, pro eh, podání odstoupení od smlouvy a je možno to provést buď písemně nebo e-mailem. Našli jsme takzvané balíčkové řešení, které přispělo k větší transparentnosti na internetu a zároveň zamezili nekalým obchodem přes internet. Existuje povinnost, jednotná povinnost poskytovat informace a to o cenách pro všechny internetové a podobní obchody. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato směrnice je také vhodná pro malé a střední podniky a také pro malé živnosti, protože je flexibilní a existují možnosti eh, připuštění odstoupení od smlouvy přes telefon a my se snažíme pro spotřebitele zajistit skutečně jasné podmínky pro zasílání zboží zpět. A zároveň máme jednotný formulář pro odstoupení, což znamená, že to bude jednotný postup pro Evropu, který jistě usnadní další činnost. Na základě odsouhlasení mezi jednotlivými členskými státy se budeme e, snažit skutečně vytvořit systém, který bude méně komplikovaný, než tomu bylo v minulosti je jasné, že pouze společný trh potřebuje také společná pravidla. A to jsme viděli zcela jasně. Nestačí mít pouze společné zásady, ale tyto společné zásady musí být doprovázeny také společnými pravidly a jako takové prosazovány. Pro spotřebitele v této směrnice to bude jednodušší, protože oni budou znát svá práva a jako taková je budou moci lépe prosazovat vůči podnikům, které tato práva nedodržují. A také pro menší podniky to bude právní jistota a navíc udržíme také tu rozmanitost, o které se hovoří tak velmi často. Ještě jednou vám děkuji za vaše vynikající spolupráce a těším se na další spolupráci s vámi. Děkuji panu Švábovi. Jménem rady bude hovořit paní Jury. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane předsedo, vážení poslanci, pane zpravodaji, je pro mě velkou ctí a potěšením, že mohu hovořit o tomto důležitém návrhu. Jak víte, na půdě Rady jsme dosáhli dohody v prosinci loňského roku a Rada původně přijala své předběžné stanovisko, všeobecný přístup 24. Eh, ledna 2011. Dohoda v radě byla dosažena po více než dvou letech. Bavili jsme se o tom, jaká bude nejlepší rovnováha mezi evropskou legislativou a na druhé straně národní legislativou, abychom mohli ochránit práva spotřebitelů a jaké aspekty spotřebitelských práv bychom měli harmonizovat. Tento návrh byl ale velice obtížný. Museli jsme mít 60 eh, zasedání eh, v rámci pracovní skupiny rady, abychom eh, mohli podpořit kvalifikovanou většinu ze strany členských států. Původně jsme se mohli dohodnout na kapitolách 4 a 5 návrhu rady, které se týkají prodeje zboží a nekalých podmínek ve smlouvách. Dále přetrvávaly nejrůznější problémy a obtíže, takže jsme se rozhodli, že tyto dvě kapitoly vypustíme a naopak se budeme soustředit na smlouvy, které jsou uzavírané mimo obchodní prostory a na smlouvy uzavírané na, na dálku. Tento přístup byl také podpořen komisí, neboť text rady nabízí přidanou hodnotu na úrovni Evropské unie, co se týče těchto dvou typů smluv. Předsednictví věří, že Evropský parlament může dále Eh, postoupit v diskusích, eh, takže zítra eh, budete hlasovat o pozměňovacích návrzích, což je velice důležité. Pokud se plenární zasedání rozhodne, že odešle tuto zprávu zpět do výboru IMCO, maďarské předsednictví chce udělat vše pro to, abychom dosáhli dohody v rámci prvního čtení. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom naplnili tento cíl. Pochopitelně bude záležet na pozměňovacích návrzích, které předloží Evropský parlament. Jak jsem říkala, členské státy mají velice odlišný názor na obsah kapitol 4 a 5, to znamená, zda aspekty e, podmínek v případě prodeje zboží a záruk, hlavně co se týče různých doložek e, u smluv, které e, jsou nekalého, nekalé povahy, by měly být harmonizovány Eh, na celoevropské úrovni. Z tohoto důvodu by se předsednictví mělo eh, zaměřit eh, na směrnici na kapitolu 1 a 3, kde můžeme skutečně naplnit a získat předanou hodnotu na úrovni Evropské unie. V tomto případě stanovisko Rady není zase tak odlišné od stanoviska parlamentu. Podle pozměňovacích návrhů, které byly odhlasovány eh, v půdě eh, na výboru Jury a inko 20. ledna a 1. února. Pane předsedo, vážení poslanci, chceme plně spolupracovat eh, s parlamentem a s komisí, abychom dosáhli úspěchu. Ten výsledek možná nebude obsahovat vše, co jsme si přáli, nicméně bych chtěla poděkovat panu zpravodaji, chtěla bych poděkovat také zástupci komise i rady i všem ostatním poslancům, že pomohli maďarskému předsednictví. Nevíme, eh, jaký bude konkrétní výsledek, nicméně jsem přesvědčená, že bychom neměli promarnit tuto příležitost a měli bychom zajistit pokrok v těchto oblastech, kde to je možné. A měli bychom zcela jistě prosazovat eh, práva spotřebitelů. No- Děkujeme paní Jerry. Nyní jménem komise má slovo komisařka Redingová. Pane předsedo, vážení poslanci, příští týden oslavíme 20. výročí jednotného trhu. A musíme si být jisti, že jednotný trh přináší přidanou hodnotu a přináší prospěch spotřebitelům i podnikům. A více než dva roky vyjednávání ukázaly, že je politicky velice těžké eh, dosáhnout schody na celé směrnici na základě toho, co komise navrhla. A celá řada z vás, vážení poslanci, eh, nechce, aby došlo eh, k oslabení eh, ochrany spotřebitelů na národní úrovni. Nyní probíhá třetí rok diskusí o této legislativě a já se domnívám, že je nejvyšší čas pro to, aby spolu rozhodující orgány dosáhly schody. Já jsem velice vděčná eh, vašim eh, výborům, eh, panu Švábovi, paní Volis a stínovým zpravodajům za jejich tvrdou práci při snaze nalézt kompromis. Rada na začátku roku se shodla na společném přístupu. Rozhodla se, že zúží rozsah návrhu a že se bude soustředit především na smlouvy na dálku a mimo kamenné obchody. Rada se domnívá, že tento přístup je dobrým východiskem pro dosažení kompromisu. Odpovídá to cíli zlepšit fungování vnitřního trhu a zároveň přinést přidanou hodnotu pro spotřebitele. Vím, že svými pozměňovacími návrhy se snažíte dosáhnout dalších zlepšení. A vidím celou řadu dobrých návrhů pro posílení ochrany spotřebitele. A jak jsem řekla, směrnice o ochraně spotřebitelech spotřebitele by měla být směrnicí o právech spotřebitele. Já eh, mohu eh, přijmout váš pozměňovací návrh 122, který zajistí, že ehm, spotřebitelé nebudou muset platit za poslání eh, zboží zpět, pokud eh, zboží eh, má větší hodnotu než 40 euro. Zároveň nejsem proti prodloužení lhůty na jeden rok ve chvíli, kdy spotřebitel nebyl informován o právu odstoupit od smlouvy, pozměňovací návrh 116 a zároveň souhlasím s harmonizovaným přístupem, který je stanoven v pozměňovacím návrhu 107 odstavec 1a a b. Asi vás nepřekvapí, když řeknu, že nemohu přijmout všechny vaše pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Například pozměňovací návrh 141, i když můj cíl je také eh, šetřit, eh, sloužit vnitřnímu trhu. A Naším cílem je samozřejmě zajistit možnost poskytovat služby eh, v jiných členských státech. Po celé této uplynuté době a navzdory eh, veškerým neschodám vidím světlo na konci tunelu a jsem přesvědčena o tom, že nyní je možné dosáhnout přijatelného kompromisu. Udělám, co bude v mých silách, abych vám pomohla takovéhoto kompromisu skutečně dosáhnout. Děkujeme paní komisařce. A nyní za výbor pro právní záležitosti má slovo paní Wallis. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko. Byli jsme na dlouhé cestě a stále nás vede naděje, že dospějeme do cílové stanice. Chtěla bych poděkovat panu Švábovi za jeho práci, chtěla bych poděkovat jménem Výboru pro právní záležitosti. Zcela jistě během let jsme viděli všechny problémy v nejrůznějších právních eh, koncepcí, které byly překážkou eh, pro malé a střední podniky i spotřebitele, aby eh, mohli využít těchto možností na vnitřním trhu. Učinili jsme určitý pokrok v dané dohodě na půdě Evropského parlamentu, ale bohužel myslím si, že jsme nedosáhli všeho, co bychom chtěli dosáhnout. Například v kapitole 5, když se podíváme na nekalé a nepřijatelné, nepřiměřené podmínky. V tomto případě bychom chtěli dosáhnout většího pokroku. Vím, že Rada má pocit, že jsme zašli příliš daleko, ale my máme pocit, že je to důležitý krok, který by zlepšil vnitřní trh a který by zlepšil také otázku ochrany eh, práv spotřebitele, jak jste říkala, paní komisařko. Eh, Ušli jsme dlouhý kus cesty, eh, nepodařilo se nám prosadit všechny směrnice, tak jak chtěl váš předchůdce. Udělali jsme několik malých kručků kupředu, ale doufám, že budeme neustále hovořit o těchto otázkách a doufám, že jednoho dne snad připravíme něco, co bude mít skutečnou hodnotu. Děkuji, paní Volis. Nyní paní Pětikanen je zde? Ano. Takže za výbor pro hospodářské a měnové záležitosti na dvě minuty má slovo paní Pětikanen. Děkuji, pane předsedu. Nejdříve bych chtěla poděkovat eh, kolegům za spolupráci, za velice dobrou spolupráci. A děkuji především panu Švábovi z IMKA za dobrý přístup ke spolupráci a za snahu posunout toto téma dále. A protože e, skutečně návrh komise si zasloužil zlepšení. A z pohledu ekonu jsou zde tři otázky, které bych chtěla zmínit. Za prvé, je dobře, že e, digitální zboží je zahrnuto do návrhu, tak jak e, nyní stojí. Je dobré, že vysíláme jasný signál pro eh, rozvoj metod mimosoudního vyrovnání v budoucnosti. A v budoucnosti a nás také čeká eh, možnost řešit otázku inovativních finančních produktů. A ty budeme řešit v odpovídajících směrnicích nebo později také v rámci směrnice o ochraně spotřebitelů. A v neposlední řadě bych chtěla říci, že doufám, že další kroky komise zajistí vysokou úroveň ochrany spotřebitelů, což by nakonec mohlo vést k úplné harmonizaci um, regulací v oblasti ochrany spotřebitele v EU. Děkujeme paní Pětikanen. Nyní se dostáváme k politickým skupinám za EPP na dvě minuty pan Baldassare. Grazie, presidente, gentile komisária, colleghi. Pane předsedo, Vážená paní komisařko, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych poblahopřát panu Švábovi za učinenou práci a vynikající spolupráci mezi výborem IMCO a právním výborem. Existují různé úrovně harmonizací pro určitých ustanovení a z toho důvodu naše nová směrnice bude mít přidanou hodnotu. Co se týče 14-denního práva odstoupení od smlouvy, to je vynikající, protože to je záležitost, která se týká nejen ceny, ale zároveň také identity kupujícího. Já si myslím, že to jsou záležitosti, které posílí postavení spotřebitele, hlavně když se jedná o přezraniční prodej. Mm-hmm a hlavně to posílí také e-commerce. Tato směrnice je důležitá v souvislosti s dalšími opatřeními, jako například reforma evropských smluv a potom také proces alternativního řešení urovnání sporů. To je skutečně velký krok pro prosazování jednotného trhu, který se zakládá na podpoře spotřebitele, před jedním rokem pan profesor Montail řekl následující věc. Spotřebitelé a jejich blaho by měly být prvním krokem uskutečňování jednotného trhu. Zákonodáce by měl co nejdříve učinit krok po uskutečnění směrnice na ochranu spotřebitelů tak, aby oni měli vysokou úroveň ochrany na integrovaném jednotném trhu. Já jsem přesvědčen o tom, že pan Šváb bude i nadále pracovat v následujících jednáních před konečným definitivním odsouhlasením tohoto textu. Děkuji, pan Valdasáre. Pro frakci socialistů a demokratů. Děkuji, děkuji. Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, byly to skutečně velmi tvrdá jednání, která jsme vedli. E, ta jednání na začátku diskuze byla velmi různorodá a nebylo zcela jednoduché, abychom e, začali se dohadovat rozumně. Během těchto jednání se nám podařilo docílit značných vylepšení a i po odhlasování ve výboru bylo možné, aby má frakce skutečně souhlasila s tímto kompromisem a vy víte, co to znamená po proběhlých diskuzích. Udělali jsme některá vylepšení. Máme minimální harmonizaci, která je základem této směrnice s výjimkou pro takové skutkové podstaty, které jsou plně harmonizovány. A Máme sociální služby, zdravotní služby, hazard, které jsou vyjmuty z této směrnice, protože to jsou oblasti, které potřebují speciální úpravy, které nelze upravit v rámci komerčních služeb anebo zboží. Co se týče informační povinnosti vůči spotřebitelům, tak ty se nám podařilo značně posílit. A z toho důvodu říkám, že vyškrtnout kapitolu 2, to by bylo to, co e, my nechceme jako sociální demokraté, protože tato kapitola se týká informační povinnosti. Potom elektronické produkty jsou součástí e, také oblasti působnosti této směrnice s čímž původní návrh komise nepočítal. Ale právě dálkový obchod je součástí této směrnice a nám se podařilo skutečně i podobní obchody eh, zvláště vylepšit. To jsou takové pozitivní věci, které nám umožní souhlasit s tímto návrhem. Ale nezastírám, že existují některé problémy, a to hlavně v kapitole 5, jako například zneužívající doložky, se kterými vůbec nesouhlasíme, na kterých budeme muset pracovat a dokonce, když to bude nutné, se jich zříci ale důležité jsou finanční služby. Finanční služby, které byly výjimuty z té finanční povinnosti. A to je problematické a myslíme si, paní komisařko, že to je věc, o které budeme muset ještě diskutovat, protože ve vašem návrhu tyto služby byly a měly by tam zůstat i nadále. Facit, my budeme souhlasit s tímto kompromisním balíčkem, budeme souhlasit s tím, aby to bylo zpět dáno do jednotlivých výborů, ale což e, znamená, že nebudeme souhlasit s tím, aby došlo k první učení k souhlasení. Děkuji. Děkujeme nyní na dvě minuty za Alde pan Rošfor. Pane předsedo, vážení kolegové, tento text je nesmírně důležitý. Není to revoluce, můžeme říci, že všechno bylo špatné, teď je všechno dobré, to ne, ale i tak je to zásadní posun je to vlastně dočasný, dočasná fáze naší práce. Já si myslím, že se nám podařilo eh, zlepšit hlavně oblast prodej přes eh, internet, to je kapitola 3. Tam posilujeme práva spotřebitelů. Eh, elektronický obchod je velice důležitý, je to další volba pro spotřebitele, má možnost kupovat co nejlevněji a také je to důležité pro řemeslníky a malé a střední podniky. V této oblasti musíme být skutečně evropští. To znamená, eh, že se musíme zaměřit na harmonizaci, která bude komplexní. Musíme se zaměřit jednak na práva, ale i na povinnosti. A velice konkrétně eh, například eh, italský klient, který kupuje něco na belgické internetové stránce nebo v Německu, tak musí mít stejné právo, stejnou ochranu, protože tato směrnice to umožňuje. To znamená, že během 40 dnů má možnost zboží vrátit a nebude muset platit nic navíc, nebudou tady žádná nemilá překvapení. Čili když se dvakrát něco klikne, tak si může také prověřit, jestli je objednávka správná. Pochopitelně to změní určité neblahé praktiky, protože eh, v národním právu velice často jsou odlišná ustanovení než v sousedních zemích. Nicméně Evropa musí změnit eh, tyto eh, zlozvyky a musí mít stejná pravidla eh, v elektronickém obchodu. Čili musíme zlepšit tuto oblast, musíme spolupracovat jak s komisí, tak s radou a já si velice vážím otevřenosti. Ale už jsme odvedli hodně práce díky panu zpravodaji, panu Švábovi, kterému velice děkuji, ale Zítra budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích politických skupin. Musíme posílit důvěru eh, spotřebitelů v Evropě, protože ta je podlomená a musíme především eh, posílit tato práva a uchránit je. Děkuji. Nyní za EKR dvě a půl minutu pan Bílan. Děkuji bardzo, paní předsedající. Na vstem... Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Na úvod bych chtěl poděkovat panu Švábovi, zpravodaji, za vynikající práci a za velké nasazení v této oblasti. Má za sebou dva a půl roku intenzivní práce a tato práce nás nakonec dovedla, dovedla ke kompromisu. Ten, doufejme, nakonec zajistí právní jistotu pro spotřebitele ze 27 členských států, pokud jde o prodej na dálku a především pokud jde o internetové transakce. Doufám, že v důsledku této směrnice spotřebitelé budou mít větší důvěru k prodeji na dálku a k internetovým transakcím. Jejich práva byla posílena a existující práva jsou nyní jasnější. Existují zde ehm, harmonizované informace pro eh, transakce eh, mimo obchodní prostory a na dálku to znamená lepší přístup pro poskytovatelé služeb a snaží poskytování přes hranice. Já doufám, že tato směrnice bude impulzem pro přeshraniční obchod eh, na internetu. Chtěl bych zdůraznit několik otázek. Za prvé, snažíme se přijít s vyrovnaným textem, textem, který by byl užitečný pro spotřebitele v celé EU. Rovněž je to text, který by neměl mít negativní dopad na podnikatele, na malé a střední podniky v Evropské unii. Za druhé, jsem velice rád, že se nám podařilo vyjednat pragmatický text se smíšenou harmonizací. Takže členské státy, které už nyní mají vyšší ochranu spotřebitele, jejich legislativa nebude oslabena. Zároveň zde máme jasnější ustanovení eh, v některých oblastech, například internetové transakce byly usnadněny. Jsem velice rád, že byla vyjednána kapitola 5 a že tato kapitola má nyní eh, dobré formulace. Jedná se o eh, smlouvy, které nejsou individuálně vyjednány eh, se spotřebitelem. Je škoda, že text směrnice stále ještě není perfektní, nicméně jsem plně přesvědčen, že budeme schopni spolupracovat a že při dalším vyjednávání budeme eh, schopni dosáhnout eh, většího přínesu pro evropské podniky i spotřebitele. Mnohokrát děkujeme panu Bílanovi nyní za zelené ale eh, dvě minuty paní Turunen. Eh, děkuji, děkuji pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, pane zpravodaji. Jednotlivých EU je uhelním kamenem a komise ve svém návrhu zcela jasně řekla, že ve středobodu tohoto jednotného trhu bychom měli být my jako spotřebitelé. A zítra budeme hlasovat o směrnici, o směrnici, na které se pracuje již celou řadu let. Ten text, který budeme mít před sebou, doznal značného, značných změn na rozdíl od návrhu komise od roku z roku 2008. My se musíme snažit zlepšit postavení spotřebitele, my jsme eh, připustili, že členské státy budou moci mít takové zákony v některých oblastech, které jsou pro ně eh, prospěšné, jako například v oblastech eh, internetových obchodů. Existují společná pravidla a existují některé novinky. My jako spotřebitelé máme právo na odstoupení během 14 dnů při internetovém obchodě. Za druhé, celková cena by měla být jednoduše řečena na internetu a navíc by tam měla být udána také adresa a sídlo, což je důležité. Nejedná se pouze o zboží, které musí projít našima rukama, ale jedná se o nemateriální zboží, jako například software a podobné zboží. Návrh, o kterém budeme zítra hlasovat, tak o tom říkáme, že sice není perfektní, by bychom chtěli mít ještě rozšířenější návrh směrnice ve všech oblastech, ale politika to je skutečně umění kompromisu. A z toho důvodu si myslím, že parlament parlament docíl dobrého a rozumného výsledku, který prospěje občanům Evropy. Děkuji. Děkuji paní Torunen a nyní bude hovořit pan Pelidy za GUNGL. Pane předsedo, jako frakce od samého prvopočátku jsme trvali na tom, že nesmí být zmečena práva spotřebitele v rámci Unie. Původní návrh komise eh, doznal určité dynamiky a z toho důvodu eh, tento návrh byl určitou červenou linkou, která se týkala úplné harmonizace. Eh, mohlo se stát, že ochrana spotřebitele bude snížena v Evropě, ale my máme před sebou nyní zcela nový návrh Evropského parlamentu. Je to zcela jiný návrh v porovnání s původním návrhem eh, komise. A my jsme zvolili tzv. smíšený přístup harmonizace, ve kterém členské státy mají možnost poskytnout vyšší ochranu svým spotřebitelem, pakliže se jim to zdá být nezbytné. A druhý bod, ten souvisí s výjimkami od, z oblasti působnosti této směrnice. Zdravotní služby, sociální služby, hazard musí být výjimuty z oblasti působnosti této směrnice, neboť tyto nemají co dočinění s poměrem mezi prodávajícím a kupujícím. My jsme nesmírně eh, šťastní, že tento bod byl zohledněn eh, návrh Evropského parlamentu je eh, návrh, který jasně ukazuje eh, komisi, že chceme posílení eh, práv spotřebitelů a samozřejmě také apelujeme na komisi, aby návrhy parlamentu brala velmi vážně, protože tady se jedná o různou druh harmonizace a o smlouvy mezi eh, prodávajícími a kupujícími. Děkuji za FD pan Rossi. E kolegové, Vážení kolegové, spotřebitelská práva to je jeden z mnoha příkladů, hmm. jak eh, v tomto historickém momentu se eh, instituce EU dostávají do problému. My nechceme, aby všechna ta práce se ztratila, aby se ztratily všechny ty eh, věci, kterých jsme dosáhli. Například pokud jde o právo odstoupit od smlouvy je nutné, abychom neponičili práva spotřebitelů a zároveň, abychom měli na paměti podniky. Při vyjednávání s radou bude důležité, aby nebyly odstraněny ty hlavní věci, kterých jsme dosáhli, ty hlavní plus. Zároveň eh, se musíme vyhnout úplné harmonizaci. Tam musíme být proti existují otázky, eh, kde eh, my jako Liga Nord a jako euroskeptici jsme ehm, pro eh, plnou harmonizaci, ale jenom tehdy, pokud to nepoškodí spotřebitele ani podniky a pokud to neomozí, neomezí pravomoci členských států. Jsme velice rádi, že celá řada pozměňovacích návrhů byla stažena. A Byly to návrhy, které spochybňovaly eh, některé věci, kterých jsme dosáhli. Domníváme se, že by Rada měla podpořit pozměňovací návrhy schválené parlamentem. A nyní jedna minuta pan Obermeier. Děkuji, pane předsedo. A pro spotřebitele je eh, těžké někdy nakupovat především například na internetu. Eh, často s tím jde eh, v ruku v ruce, jdou eh, vysoké náklady. Ehm, a spotřebitel neobdrží odpovídající eh, službu. Je zásadní, aby lidé měli možnost odstoupit od smlouvy, protože na internetu existují mnoha nebezpečí malé a střední podniky, ale eh, by v důsledku této směrnice mohly být eh, přehnaně zatíženy. Eh, pokud dochází k přímému kontaktu mezi zákazníkem a poskytovatelem, není nutné, aby existovala přehnaná ochrana spotřebitelů. Musíme mít totiž na paměti zájmy malých a středních podniků. Děkuji. Děkujeme panu Obermajerovi. A nyní se dostáváme k dalším řečníkům. Na dvě minuty má slovo paní Koradca. Děkuji. Tento kompromis, který máme před sebou, je velice dobrým krokem správným směrem. Já vítám, že jsme dosáhli konsenzu a práva stažení a také požadavek na informace v případě e, smlouvy na dálku anebo smlouvy, která je uzavřena mimo prodejnu. Nicméně jsme měli zajít ještě dál. Především E, nemáme dostatek zárok, e, nemáme také dostatečné e, doložky. Také tento argument prosazujeme celou řadu let. Já jsem vždy trvala na tom, abychom měli plnou harmonizaci. Jsem přesvědčená, že společná pravidla budou výhodná jak pro spotřebitele, tak pro podniky. Budeme mít větší konkurenci, budeme mít eh, větší jistotu a to bude lepší pro spotřebitele, bude to snižovat administrativní zátěž pro podniky. Musíme nastavit správnou rovnováhu, co se týče nízkých nákladů pro podniky a dobrou ochranu spotřebitelů. To znamená, že to nemůže být nějaké přetahování mezi trhem a spotřebiteli. Neměli bychom eh, myslet, že národní pravidla budou chránit spotřebitele. Naopak, evropská pravidla budou přínosná pro podnik. Vyšší náklady pro podniky neznamenají, že budeme mít také vyšší náklady pro spotřebitele. EPP bylo vždy flexibilní, konstruktivní, nicméně ostatní nepomáhali. Dostali jsme se eh, k detailům, kde jsme srovnávali národní eh, pravidla, předpisy, dohadovali jsme se a nechtěli jsme obhajovat společný zájem evropských občanů. To musíme prosazovat. Máme nejrůznější národní výjimky, tak jak to chtějí socialisté a demokraté. To znemožňuje občanům, aby plně využili vnitřního trhu. V dobách krize Eh, se najednou objevil protekcionismus. Je to velice snadné být populistou. Já plně podporuji pana Švába, udělal skvělou práci a ještě jednou bych mu chtěla poblahopřát, eh, protože nás čekají vyjednávání. Na závěr bych chtěla říci, že je to skutečně milník milník pro vnitřní trh, abychom dali spotřebitelům důvěru, abychom posílili konkurenceschopnost, růst, abychom vytvořili pracovní místa, na která naše Evropané čekají. Děkuji. Děkuji mnohokrát a na dvě minuty má slovo pan Masip. Puntos esenciales por mejorar por lo que hemos de enviar Existují některé body, které třeba vylepšit a z toho důvodu by měla tato zpráva jít zpět do výborů. Jedná se o budoucí zprávu. Ten původní návrh byl špatný. To nám řekli spotřebitelé, jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Jedná se o, o práva obyvatelů Astorie a je třeba změnit bůvaný článek 4, čili maximální harmonizaci. Maximální harmonizace znamená stejnou ochranu ve všech členských státech, což by znamenalo pro některé spotřebitele menší ochranu, protože některé země mají lepší tradici pro ochranu spotřebitelů. Chtěl bych říci, že je dobré, že nepřiměřené podmínky a seznam takovýchto podmínek je nedostačující, protože eh, tyto někde jsou proti spotřebitelům a je třeba použít eh, obráceného důkazního břemene, reverse charge. Z toho důvodu je třeba, aby tyto smluvní klauzule byly zcela jednoznačně formulovány. Jsme proti maximální harmonizaci takovýchto nepřiměřených doložek protože maximální harmonizace by nebyla vhodná při přeshraničním obchodě. Dvě a půl minuty má k dispozici pan Hauba. Myslím si, že mám dvě a půl minuty, protože eh, tady není kolega. Jako předseda eh, výboru bych chtěl zdát hold všem členům, kteří pracovali na této zprávě, eh, které tak skvěle vedl pan Schwab. Byl to skutečně silný tým také stínových zpravodajů, kteří je projevili hluboký zájem a také odborné znalosti v celé této složité oblasti. Myslím si, že je pravda, co říkala paní komisařka. Spolu zákonodárci musí učinit krok ku předu a přijmout rozhodnutí. Tato chvíle poukazuje na politické problémy, jednak na straně parlamentu, ale i na straně rady. Parlament, jak v celé řadě oblastí i v minulosti prokázal, je schopen vždy dojít ke kompromisu. A myslím si, že to je uh, správná věc, abychom zítra v parlamentu hlasovali o pozměňovacích eh, návrzích, abychom eh, vyslali politický signál, co chceme a abychom to poslali zpět do výboru. Chtěl bych poděkovat také maďarskému předsednictví, které bylo nesmírně aktivní, které bylo otevřené, které zvážilo naše stanovisko a to znamená, že bychom chtěli uzavřít tuto toto vyjednávání, ale zcela jistě v první řadě musíme ukázat evropským občanům, že jsme schopni se dohodnout. Když se dívám na text, který máme před sebou, tak v první řadě obdivuji eh, entuziasmus paní Graca Bild, vidíme směrnici o právech spotřebitelů jako, eh, vidí to jako milník, já to vidím jako takový odrazový mustek, protože nás čeká ještě celá řada problémů, okolo kterých přešlapujeme. Je to takový opatrný krůček. Eh, předtím, než budeme mít plnou harmonizaci, máme tady největší emoce, eh, je to hodně politické téma, protože pochopitelně spotřebitelé, spotřebitelské organizace nechtějí, aby někdo bral jejich práva a to je asi největší problém, před kterým stojíme. Myslím, že máme kompromis, který skutečně přináší hodnotu spotřebitelům i podnikům, především v oblasti internetu a přeshraničního obchodu. To musíme zachovat a musíme vybrat ještě další oblasti. Ale na závěr bych chtěl říct komisi následující zoufale potřebujeme rámec, v rámci kterého bychom mohli učinit pokrok k větší harmonizaci. Máme celou řadu fragmentovaných iniciativ, eh, včetně spotřebitelských smluv a podobně. Zoufale potřebujeme ehm, strategický dlouhodobý eh, proces, který skutečně zajistí, abychom dosáhli daného milníku. Děkujeme panu Harbrovi. Nyní na dvě minuty má slovo paní Hanzlik, Pane předsedo, paní komisařko, dámy a pánové, na začátku bych chtěla poděkovat kolegovi Andrásovi za to, že připravil tuto zprávu. Nebylo to srandné. Vždy jsme zdůrazňovali, jak důležitá je tato směrnice pro spotřebitele, ale je také důležitá pro obchod, především pro elektronické obchodování a přeshraniční transakce. Když spotřebitelé nakupují na internetu, chtějí mít záruky, že jejich produkty a služby, které si nakoupí, budou skutečně dodány a že budou mít očekávanou kvalitu. Proto potřebujeme zajistit právní jistotu a transparentnost legislativy. Nesmíme ale zároveň zapomenout na podnikatele, kteří očekávají, že eh, to, co schválíme, nebude představovat příliš velkou zátěž. A podle mého názoru eh, jsme již blízko, blízko cíly, ale cíle jsme ještě nedosáhli. Myslím si, že evropští spotřebitelé eh, by profitovali více z toho, pokud bychom měli úplnou harmonizaci. To se týká také elektronického obchodu. Ale jsem velice ráda, že se nám podařilo nalézt řešení v celé řadě oblastí, které, která jsou přijatelná pro spotřebitele i obchodníky. Například ustanovení týkající se 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. vítám také pozměňovací návrh, který dává obchodníkovi možnost nebo spotřebiteli možnost ehm, nebo eh, možnost získávat informace od poskytovatele. Já jsem velice rád, že ehm, se nám podařilo dosáhnout tohoto cíle. Eh, děkujeme nyní paní Verňo. Pane předsedo, Paní komisařko, vážení kolegové, na úvod bych chtěla poblahopřát panu zpravodaji, panu Švábovi a všem stínovým zpravodajům, především paní Evelyn Gebhardt, za velice dobrou práci. Ten původní návrh komise v podstatě nebyl úplně dobrý. Eh, ohrožuje ochranu spotřebitele a byla tam snaha tam vše harmonizovat. Nicméně nemůžeme provádět eh, harmonizaci směrem nahoru a ne směrem dolů. Čili jsem ráda, že většina ehm, našla kompromis, že členské státy mají možnost, pokud chtějí, zavést přísnější pravidla a přitom je tady záruka zvýšené minimální úrovně pro všechny spotřebitele Evropské unie. Chceme eh, dát eh, dohody na dvě, eh, dva měsíce, také jsme zlepšili například smlouvy na dálku, máte možnost odstoupit od smlouvy během 14 dnů. E, naopak e, je nepřijatelné, abychom měli plnou harmonizaci e, kapitoly číslo 5, která se týká nepřiměřených doložek. Také v podstatě nebereme v úvahu realitu, nejrůznější podvody, které existují a bohužel eh, evropská legislativa to nemůže řešit. To znamená, všechny členské státy jsou zodpovědné za tyto oblasti. Jsem ráda, že spoluzákonodárci přišli k vyváženým textem, který skutečně je základem eh, zvýšené ochrany spotřebitele. Děkuji paní Berňo. Nyní na jednu minutu má slovo pan Kožušník.

kterých bylo dosaženo a kterým bych chtěl poděkovat panu zpravodaji eh, Švábovi, existuje celá řada eh, zkomplikování práva, a to pro malé a střední podniky, které tuto situaci těžce zvládnout. Já si myslím, že ten harmonizační efekt nebude eh, takový a neposune Evropu dopředu. Mám málo času a z toho důvodu se mohu zabývat pouze jedním stanoviskem. Já si myslím, že definice, dvě definice, tak jak je předeslala eh, komise, byly značně rozšířeny. A já si myslím, že v parlamentu se o nich ani dostatečně nediskutovalo, protože eh, to rozšíření těch definic nebylo nikde ani zdůvodněno, ani v úvodních ostanoveních. Na jedné straně se jedná o smlouvy uzavřené na dálku. Definice těchto smluv byla byla skorigována, což vítáme. A druhá věc je e, pojem mimo obchodní prostory. Smlouvy mimo obchodní prostory. E, já si myslím, že e, to zatěžuje také právo na odstoupení od smlouvy. Týká se to malých řemeslníků, ať už jsou to malíři nebo jiní řemeslníci. Vím, že existuje celá řada výjimek, ale i zde došlo ke zlepšení, jak ze strany Andrása Švábe, tak ze strany výborů. A nicméně tady existuje celá řada takových špatných návodů, které zhorší situaci malých řemeslníků. Některé návrhy by mohly být bez problémů vyškrtnuty a jako kapitola 4 a 5 například, což znamená, že ten zbytek by se tím značně vylepšil. Děkuji. Děkujeme nyní na jednu a půl minutu paní Rapty. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych eh, chtěla poděkovat zpravodaji panu Švábovi a také paní Kephardové, stínové zpravodajce za socialisty. Chtěla bych jim pogratulovat a chtěla bych říct, že je obdivuji, protože byli velice trpěliví a byli velice odhodlaní. Eh, Snažili se dosáhnout řešení, před kterým dnes stojíme. Jejich vyjednávání nám poskytuje eh, dobrý základ. Paní Redingová eh, poukazovala na to, že bychom mohli být optimističtí, pokud jde o to, co se stane dál. Snažíme se dosáhnout harmonizace. A máme před sebou velice dobrý základ pro to, eh, pro, pro další práci. Já jsem z Řecka a Řecko má e, dobrou úroveň ochrany spotřebitelů. My bychom nebyli schopni mít e, my, bychom nechtěli, aby tato dobrá úroveň ochrany spotřebitelů byla snižována ze strany Evropské unie. Takže když pan Šváb nejdříve hovořil o maximální harmonizaci, byla jsem trochu znepokojena a vzpomněla jsem si na to, co jsem jednou četla v časopise. A viděla jsem tam koláž, která byla eh, spojená eh, z, z úst eh, někoho z Nigérie a očí bílého člověka a výsledek byl strašný. A, takže to znamená, že někdy můžeme mít dobré úmysly, ale výsledek vynikající být nemusí. Já se domnívám, že minimální harmonizace je nejlepší přístup. Děkujeme paní Rapty, nyní na dvě minuty má slovo pan Abad. Děkuji, pane předsedo. Na úvod bych chtěl poděkovat za práci panu Švábovi, který nám umožňuje, abychom dospěli v rámci všech politických skupin k dohodě. Eh, skutečně jsme se všichni do toho zapojili. Eh, došli jsme ke konkrétnímu pokroku, eh, týká se to Evropanů a spotřebitelů, protože umožňujeme, aby ehm, odstoupili od Eh, smlouvy i přes internet. Tento text nám na jedné straně umožňuje, abychom posílili rámcové podmínky v případě přeshraničního obchodu a z druhé strany nesnižujeme úroveň ochrany spotřebitelů v členských státech, ale naopak podmínky zlepšujeme. Také pokud chceme vyjít eh, z krize, musíme zajistit další růst. Musíme racionalizovat eh, evropská práva, aby bychom mohli maximálně využít potenciál vnitřního trhu. Takže 20 obchodu v Evropě je v přeshraničním styku. Je to důležité pro podniky, které se musí zapojit do oživení ekonomiky. Je to velice ambiciozní eh, přístup, ale pragmatický. Ten princip je důležitý. Nemůžeme mít harmonizaci, pokud nebudeme mít náležitou ochranu. A z tohoto důvodu jsem rád, že chceme ponechat některé aspekty národní legislativy v jednotlivých členských státech, které státy chtějí použít. Například ve Francii eh, můžeme mít eh, záruku v případě eh, pravidel skrytých vad. To znamená, že chceme zajistit určité ochrany také u podobně, podobného prodeje. Čili pravice i levice může řešit problémy běžných občanů a tomu jsem rád. Chceme eh, mít více Evropy, ale také kvalitní Evropy. Kvality, která ochraňuje, dává příležitosti Evropanům, občanům, spotřebitelům a také podnikům. Děkuji. Děkujeme. Nyní na minutu a půl má slovo paní Sehnalová. Děkuji za slovo

Děkuji. Na dvě minuty paní Pastos slovo. Děkuji mnohokrát. Vážení kolegové, na úvod bych chtěla poblahopřát panu Švábovi, protože velice zarytě vyjednával jednotlivé, jednotlivá stanoviska a je pravda, že nemůžeme zajistit vysokou úroveň spotřebitelů, musíme především zajistit, aby evropské společnosti a podniky mohly poskytovat služby a výrobky všem a nemus, ne, nemuseli přitom překonávat velké překážky. Také nemůže existovat eh, právní roztříštěnost, protože to vyvolává problémy pro naše podniky, pokud chtějí obchodovat přes hranice. Má to negativní dopad pro fungování vnitřního trhu. Jsou tady nejrůznější překážky, eh, spotřebitelé dostávají nejrůznější informace, čili důležité je, abychom dávali dobré informace a včas. Je důležité, aby důkazní břemeno zajistilo, že informace byly poskytnuty, a tyto informace musí poskytnout prodávající. Co se týče smluv na dálku, především přes internet nebo přes telefon, pravidla musí být jasná a musí být rozumitelná spotřebiteli. Jednotlivé instituce ještě vyjednávají o všech podmínkách, ale doufáme, že dosáhneme konkurenceschopnější Evropy v globálním kontextu. Děkujeme panu Bastosovi, nyní pan Sanchez Presedo. Vážený pane předsedo, a schválení směrnice o a právech spotřebitelů a vytvoření horizontálního nástroje, který sjednocuje čtyři různé směrnice, to je pozitivní. Vnitřní trh charakterizovaný eh, vysokou ochranou spotřebitele je klíčový pro růst a zaměstnanost. Abychom toho dosáhli v souladu se smlouvou, musíme povolit členským státům, aby mohli přijímat opatření, která posílí ochranu spotřebitelů. Úplná harmonizace by proto měla být použita pouze pro uh, případy, kde je to nutné. Musíme zajistit, abychom měli jasný rámec pro přeshraniční uh, obchodování ve výboru pro obchod existuje schoda na tom, že finanční služby by mohly být součástí eh, tohoto návrhu. Eh, to by odpovídalo eh, odvětvové legislativě a také národní legislativě. Je nutné zajistit, aby zde nebyly žádné mezery v legislativě. Nicméně se to dostatečně neodráží v, nás, v současném textu a je nutné, aby to bylo pozměněno při konečném hlasování. Musíme se také snažit vytvořit Evropskou listinu ehm, pro služby pro spotřebitele. Nyní pan Mesároš. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, paní komisařko, vážení kolegové. Měl bychom poděkovat panu Švábovi eh, za práci, kterou odvedl. Harmonizovaná pravidla a použití stejných pravidel musí posílit důvěru Eh, na vnitřním trhu a také zajistit právní jistotu. Je to velice důležité pro podniky a společnosti, které chtějí obchodovat přes hranice v rámci vnitřního trhu Evropské unie. Návrh pana Švába, že bychom měli mít eh, minimální úroveň harmonizace, eh, také v oblasti technických standardů je jediné přijatelné řešení. Kombinace těch minimálních a plně harmonizovaných pravidel může být Eh, přijatelné pro všechny. Co se týče přeshraničních eh, smluv, tak ty se potýkají s problémy a to má negativní dopad na evropský obchod. Statistické údaje poukazují na to, že eh, lidé nechtějí obchodovat přes internet, protože v něj nemají důvěru. Když se na tuto otázku podívám z hlediska států východní a střední Evropě, tak bychom měli zcela jistě zajistit jednotný rámec. Protože Eh, na východě nepanuje stejné povědomí u spotřebitelů jako na západě. Týká se to také malých a středních podniků, měli bychom být eh, opatrní, věci by neměly být příliš složité, ale naopak eh, snadné a srozumitelné pro malé a střední podniky. Také pokud nastavíme správná pravidla, tak zcela jistě posuníme obchodování v Evropské unii, to je zcela jistě jedna z priorit maďarského předsednictví. Je to velice symbolické, že několik eh, dní po dnu spotřebitele projednáváme tuto otázku. Máme půl eh, miliardy spotřebitelů, máme miliony malých podniků a měli bychom jim usnadnit život. Děkujeme. Nyní se dostáváme ke HDI a nejdříve má slovo na jednu minutu pan Kelly. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl pogratulovat panu Švábovi a jeho kolegům za vynikající práci, kterou odvedli za poslední dva roky. Udělali toho skutečně hodně. A já bych také chtěl pogratulovat maďarskému předsednictví za vynikající práci, kterou dělá. Chtěl bych říci, že um, harmonizace v této oblasti je samozřejmě důležité. E, Jde nám a především o to posílit práva spotřebitelů. Máme zde právo e, týkající se zrušení, odstoupení od smlouvy a máme zde také Ehm, klauzule eh, ustavení o výjimkách. Eh, já se domnívám, že eh, tato směrnice dobře doplňuje směrnici o službách a další směrnice. Myslím si, že to je skutečně krok dobrým směrem a chtěl bych podpořit pana Švaba, aby pokračoval v této práci. A dále paní Idigoji. Děkuji, pane předsedo Dovolte, abych eh, poblahopřála panu eh, zpravodaji Švábovi, ale zároveň také paní Egepard. Nejde o to, abychom se zabývali protekcionismem, nejde o to, aby byla zmenšená práva, která existují v některých zemích. Když chceme mít jednotný trh eh, pro dobré vztahy mezi spotřebiteli a mezi kupujícími a prodávajícími, tak musíme mít určitou rovnováhu mezi vysokou ochranou spotřebitele na straně jedné a mezi konkurenceschopností podniků. A to potřebuje minimální harmonizaci a musí umožnit jednotlivým státům, aby se dohodli na dodatečných opatření, která by zvýšila ochranu spotřebitele. Pra- spotřebitele nesmí být bez ochrany což znamená, že jednání v Evropském parlamentu vedla sice ke zlepšení toho návrhu, ale chci ještě jednou zdůraznit, že nenže umenšit práva, která již existují. Děkuji. A máte jednu minutku, pane Bušoj. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poblahopřát panu Švámovi eh, týmu všech stínových zpravodajů k této vynikající zprávě. Skutečně dlouho trvalo, abychom našli ten správný tón, abychom zastoupili jak podniky, tak spotřebitele. Dospěli jsme ke kompromisu ze strany politických skupin a myslím si, že to je velice důležitý krok ku předu pro všechny spotřebitele v Evropské unii. Je tady významná změna poskytování informací, které jsou povinné, dále harmonizace eh, například v oblasti zrušení a odstoupení od smlouvy. To je důležité. Také článek 22a hovoří o službách a výrobcích, které by neměly být pokryty v této smlouvě. Také jsou tady digitální výrobky, například eh, prosazování přeshraničního obchodu je velice důležité, to je posíleno v této zprávě a doufám, že v následujícím vyjednávání s radou učiníme změny, abychom měli optimální výsledek. Děkujeme. Panu Busoji, nyní jedna minuta. Paní Tykau. Eh, eh, eh, Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, paní komisařko, myslím si, že všichni spotřebitelé musí mít právo, aby obdrželi informace předtím, než uzavřou smlouvu. Ale obchodníci musí informovat tyto spotřebitele. Musí mít jejich souhlas a musí poskytnout to podmínky. Například nemohou blokovat jejich kreditní nebo debitní karty. Je důležité, abychom chránili spotřebitele, abychom zavedli eh, a opatřili tyto zneužívající doložky. Je také důležité, abychom informovali eh, banky, finanční instituce, například cestovní agentury, tak velice často v těchto smlouvách jsou takovéto doložky, kde jsou takovéto nekalé podmínky. A velice často je to napsáno v malém písmu nebo na druhé straně té smlouvy.

Děkujeme paní Rojtové a nyní paní Račeva, jedna minuta. Pane předsedo, když se díváme na strategii Evropské unie 2020, tak chceme zajistit ochranu spotřebitele, chceme zajistit kvalitní produkty a zároveň musíme posílit důvěru ze strany spotřebatele. Ten musí maximálně využít potenciálu vnitřního trhu. Co se týče spotřebitelských práv, ta jsou minimál, v tuto chvíli minimální. Členské státy umožňují přizpůsobit se evropským podmínkám a je důležité, aby Evropa zajistila maximální harmonizaci a maximální ochranu spotřebitele eh, v celém jednotném trhu. Musíme zvýšit minimální úroveň harmonizace, musíme také zachovat nejlepší praktiky, které existují v jednotlivých národních systémech. Je důležité, abychom posílili spotřebu, ehm, důvěru spotřebitele a abychom také zlepšili dané kontrakty. Děkujeme. Nyní na jednu minutu paní Galpex. Děkuji, pane Podle současných eh, evropských pravidel existuje minimální harmonizace a členské státy si mohou vybrat eh, svá pravidla. Ale to znamená konkurenční nevýhodu pro Evropskou unii. Já vítám návrh pana Švába. Po dlouhých letech vyjednávání je nejvyšší čas, abychom dosáhli dobrého výsledku. A jak řekla paní Jerry, to je také něco, o co se snaží maďarské předsednictví. Potřebujeme vyšší míru ochrany spotřebitelů, musíme zajistit informace pro spotřebitele aby se mohli vybírat a zároveň nesmíme zatěžovat podniky. Potřebujeme posilovat jednotný trh, potřebujeme jednotné pravidla a proto je důležité dosáhnout dohody v prvním čtení. Děkujeme. Nyní má slovo paní komisařka Redingová. Pane předseda, byla to velice konstruktivní rozprava. Všechny politické skupiny v podstatě souhlasí s tím, že musíme mít lepší, konstruktivnější, efektivnější směrnici na ochranu a práv spotřebitele, lepší než je v současné podobě. I když jsme se shodli, že to asi není úplně perfektní, tak zcela jistě bychom měli mít lepší směrnici než tu, Eh, kterou máme nyní, která je skutečně nedokonalá. Na tom se všichni shodli. Také jsem málo kdy eh, viděla to jednomyslnost, eh, kdy všichni chválí pana zpravodaje, pana Švába a jeho spolupracovníky, jeho stínové zpravodaje. Doufám, že tato jednomyslnost bude pokračovat i dál, protože nyní máme velice málo času kdy se budeme snažit dosáhnout prosazení této lepší legislativy, kdy všechny politické skupiny přiloží ruku k dílu a musíme říci, že tato zpráva pro vyjednávání je vysoce kvalitní a vím, že maďarské předsednictví udělá vše, co je v jejich silách, aby tento postup dospěl ke zdárnému konci. Děkuji. A nyní dávám slovo paní Děry. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A paní komisařko, vážení kolegové, také bych se ráda připojila k těm, kteří uvedli, že to je velice konstruktivní, dobrá diskuse a my jménem maďarského předsednictví podporujeme tento text a věříme, že budeme i v tomto duchu pokračovat v dalším vyjednávání. Dovolte mi, abych se vrátila jenom k několika konkrétním detailům, které zazněly. Co se týče těch nepřiměřených smluvních podmínek, tak jak již bylo řečeno, je důležité, abychom ošetřili tuto otázku. Bude to mít zcela jistě přidanou hodnotu, pokud vznikne takový indikativní seznam, který existuje již podle stávajících pravidel, čili je důležité, abychom měli jednotný seznam těchto nepřiměřených smluvních podmínek a je důležité, abychom to, bohužel tady rada se rozhodla, že to vypustí z daného návrhu. Někdo vznesl otázku, proč je důležité dospět k dohodě v rámci prvního čtení. Začali jsme vyjednávání v rámci francouzského předsednictví před dvěma lety. Měli jsme více než 60 zasedání pracovní skupiny k tomuto tématu, takže nevidíme další prostor pro nějaké manévrování. Proto jsme se rozhodli, že zúžíme působnost této směrnice a to významným způsobem. Především se zaměříme na Eh, smlouvy na dálku a smlouvy mimo obchodní prostory. Toto zúžení působnosti smlouvy eh, této směrnice by mělo vést eh, k rychlejší dohodě, protože já věřím, že druhé čtení by tuto situaci nějak nezlepšilo. Stanovisko Evropského parlamentu se blíží všeobecnému stanovisku Rady takže já tady vidím určitou příležitost, abychom dospěli k dohodě v rámci prvního čtení a myslím, že bychom tuto šanci neměli promarnit. Pane, pan předseda Harber hovořil o tom, zda je to odrazový můstek nebo milník. A pokud máme být realisté a pochopitelně já nechci přehánět, máte pravdu, je to odrazový mustek, není to milník, čili ještě jsme nedospěli k tomu kýženému cílu, ale je to významný krok kupředu, který prosazuje zájmy našich občanů a spotřebitelů. Všichni víme, že máme nejrůznější právní podmínky, které panují v jednotlivých členských státech a myslím si, že vyšší harmonizace by byla možná. Já si myslím, že v tuto chvíli je lepší možná mít eh, tu působnost omezenou, nicméně dospět tedy k nějaké dohodě a to bude ten významný příspěvek k tomu, abychom zvýšili práva spotřebitelů a tím přispěli k dokončení a lepšímu fungování vnitřního trhu. Pan Čvá, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Otázka z toho, zda se jedná o milník nebo ne, to je otázka, o které bychom mohli diskutovat celé hodiny. E, takové Eh, velké momenty, jako například eh, eh, zakládání Evropského společenství, jako například Antonio Spinelli, ty byly důležité, ale já si myslím, že u nás se jedná o konstruktivní pokrok v Evropě. Já bych chtěl poděkovat všem kolegům za tuto diskuzi za předložení kompromisů, protože kompromis nám skýtá možnost vyrovnat eh, určitá stanoviska. Nikdo nebude stoprocentně spokojený, nicméně se vydáme společnou cestou a ta cesta je správná. Chtěl bych využít příležitost poděkovat eh, paní komisařce Redinkové za skutečně velkou pomoc v dnešní diskuzi, jakož i v předchozích rozhovorech. Doufám, že na ně budeme navazovat v dalších jednáních v radě. Já bych chtěl poděkovat také předsedovi výboru, panu Rágovi, děkuji také pane kolegovi eh, Eliny jako předsedovi právního výboru. A co se týče eh, bývalé kolegyně Inko Jury, Tady bych chtěl vyslovit přání, že bude dobré, aby 24. Eh, ledna mohla být tato změna eh, přijata. Jde o to, abychom skutečně vedli konstruktivní eh, rozhovory za účelem kompromisního řešení a přeji vám ještě hezký večer. Děkuji. Děkuji panu Švábovi. Já vám rovněž přeji také hezký večer a tím uzavírám tuto diskuzi a zítra